A mám tu několik sdělení pro vás. Podle článku 216 4 nebylo eh, žádosti o další opravy. Včera v 17.30 bylo oznámeno, že dojde k změnám eh, v textech jazykových jednotlivých verzích, takže ty jsou přijaty. Eh, jedná se o text který nebude eh, podřízen textu z října ohledně uveřejnění deklarace o eh, výkonnosti v oblasti eh, stavebnictví a nebyly